šťastný nový rok. Hned na začátku bych ráda přijala pořad jednání. Nikdo nežádal o změny pořadu jednání. Rada bych vás informovala, že sdělení předsedkyně přednesu později, protože máme pro tu první zásadní část našeho pořadání máme velice krátký čas, takže sdělení budou následovat později. Nyní hned zahájíme naši schůzi eh, a to přivítáním předsedy pracovní skupiny Komise eh, pro britské referendum. Eh, a já bych vás ráda informovala, že tento pořad jednání byl tedy přijat s mírnou eh, změnou. Třetí a čtvrtý bod jsou posunuty na později eh, schválení eh, zápisu z 28. září, 22. října. Eh, tyto zápisy jsou k dispozici a jako obvykle budou považovány za schválené, pokud nikdo nic nenamítne do konce tohoto zasedání. Také vás chci informovat, že jako obvykle máme webstreamované toto zasedání a bod 6 na našem pořadu jednání to je renegociace eh, eh, ústavních vztahů eh, Velké Británie s EU. Zde máme a chtěla bych požádat Jonathana Fola, který je předsedou této pracovní skupiny z komise ohledně britského referenda, aby si vzal slovo a následně budeme mm, klást otázky a očekávat vaše odpovědi. Děkuji mnohokrát, dobré ráno a šťastný rok vám všem. Jak víte, britský premiér v dopise eh, předsedovi rady Tuskovi eh, zaslal čtyři eh, kategorie, čtyři hlavní prvky, čtyři body, kterým chce, abychom se věnovali. To bylo 10. prosince a od té doby došlo 10. listopadu a to bylo Eh, následováno mnoha diskuzemi s britskými ministry, také s předsedou vlády, diplomaté eh, eh, jednali se svými protějšky. Evropská rada v prosinci se tomu věnovala a následně 18. a 19. února se tomu také bude věnovat a Zasedání Evropské eh, rady by mohlo být tím zasedáním, kde budou přijata závažná rozhodnutí eh, k této věci. Nepochybně to tedy je už na pořadu jednání, provádějí se velmi intenzivní diskuze eh, a budou určitě běžet dál až tedy do doby konání zasedání rady. A cílem je co možná nejlépe být schopni zareagovat na dopis pana Kamerona. Samozřejmě víte, že eh, v legislativě eh, Velké Británie už je tedy zakotveno referendum. Máme tento nový zákon, to referendum by se mělo konat do konce roku 2017, ale samozřejmě se může eh, konat dříve, to záleží na britské straně. Kampaň, a jsem se jist, že ji sledujete v médiích, tato kampaň už eh, začíná a, a eh, formálně bude spoštěna za eh, nedlouho, jakmile začnou tedy formálně toto vyjednávání tak bude stanoveno datum zahání e, kampaně. My chceme pomáhat ze strany komise, sledujeme velice blízce tu situaci s kolegy ze sekretariátu rady a také se vás snažíme informovat, jak jen e, můžeme. A to proto, aby instituce Evropské unie mohly takto spolupracovat, aby bylo také patrné, že spolupracují a hrajeme také úlohu eh, při přípravě řešení problémů, které byly nastoleny. Ehm, spolupracujeme s dalšími 27 členskými státy, abychom zajistili, že zájmy všech budou patřičným způsobem zohledněny eh, v závěrech Evropské rady, která bude samozřejmě jednat na základě koncenzu. Ehm, víme, že když se podíváte na data, kdy se bude konat zasedání Evropské rady, je zjevné, že bude zapotřebí už mít připravené dokumenty. To znamená, že v únoru tyto dokumenty budou muset být připraveny a celá ta tato otázka bude předmětem veřejné diskuze ve všech členských státech. Takže tak to vypadá současná situace. Komise se snaží e, pomáhat, samozřejmě je také strážcem smluv a chce zajistit, že e, integrita právního systému Evropské unie bude zachována, a protože může padnout otázka ohledně toho, jakou podobu můžeme na sebe vzít eh, ono rozhodnutí o uspořádání vztahů mezi Velkou Británií a EU, tak je tu celá řada možností. Je to škála sahající od prostého prohlášení Evropské rady, eh, může dojít k odkazům na legislativní činnosti, Eh, a o tom bude Evropský parlament případně v čase informován, aby bylo jasné, co je zapotřebí vykonat. A někdo také neskrývá to, že se může hovořit o změnách smlouvy. Eh, zaznívají hlasy, že by bylo vhodné tyto záležitosti vyřešit v rámci stávajících smluv, pokud to jen je možné. Takže toto všechno bude prodiskutováno při zasedání Evropské rady a eh, Evropské Evropská eh, komise doufá, bude se snažit o to, aby se mohlo rozhodnout o zasedání rady. Děkuji mnohokrát. Myslím, že už tu mám jedenáct žádostí o slovo. Prosím, hovořte velice stručně, protože máme čas jen do jedenácti na tuto otázku a kdo nestihne promluvit, už nebude mít tedy příležitost. Pan Polorunčen jako první, prosím. Je tady? Takže George Chaplin, prosím. Thank you very much. Děkuji. Vítejte, eh, pane Fole, eh, s potěšením vás tady zase vítám. Mám jenom jednu otázku. Z našeho pohledu nejdůležitější. Eh, zajištění čtyřech svobod. Ve, při vaší práci vy říkáte, že tvoříte řešení. Británie se domnívá, že to jsou nenarušitelné svobody. Je tam určité možné doladění, ale eh, neexistuje způsob, jak ohrozit, eh, nebo existuje ten způsob, jak ohrozit nějak ty čtyři svobody, jak to vypadá. Ano, já sami souhlasím. Tak to bylo uh, eh, slušné Mercedes Breso. Grazie intanto. Děkuji. Beru s potěšením na vědomí vaši eh, první odpověď týkající se eh, těch čtyř eh, svobod. Pokud jsem tomu dobře porozuměla ve vašem stručném úvodu, Eh, I Velká Británie nebo Anglie eh, by preferovala prohlášení, které by případně obsahovalo eh, odvolání nebo odkazy na možné právní změny, než přímo odkaz na změnu smlouvy, protože se jedná o to, jakou, jaký čas k těmto změnám bude zapotřebí. Pokud by stačila tedy hm, politická dohoda e, a takovéto prohlášení, což je ta první hy, možná hypotéza, e, k níž by se případně připojila zmínka o legislativním postupu změny několika věcí. E, je to tak, já bych to ráda pochopila, protože to by znamenalo, že Eh, kdyby tomu tak nebylo, tak by bylo případně zapotřebí změny smluv, eh, k čemuž by mohlo přijít eh, po referendu, ale přitom by tu nebyla žádná záruka ani pro jednu stranu, tedy ani pro zbytek Evropy. Protože ten závazek, že se změní smlouvy, ještě nedává záruku ani Britům, ani nikomu jinému, zda tedy těm změnám dojde a jak. Takže prosím vás, vysvětlete mi to. V podstatě vy chcete najít nějaké řešení eh, možné v rámci stávajícího textu smluv. Já s kolegou Brokem jsem autorkou zprávy, které ukazují, která ukazuje, že celá řada změn je proveditelná v rámci současného změní smluv, což si myslím, že bylo rozumné pro všechny. A mohlo by nám to poskytnout eh, řešení eh, i v rámci těch čtyř hlavních témat nastíněných eh, předsedou vlády Velké Británie. Thank you. Uh, Děkuji. Pochopil jsem dobře eh, začátek vaší otázky. Ptal jste se, čemu by dávala britská vláda přednost. To já nevím. To, tohle otázku odpovědět já nemůžu. Víme, že eh, premiér eh, řekl, že chce právně závazná a nezvratná řešení. Podíváte-li se na ty různé možné nástroje, mezi eh, od tedy eh, prohlášení, konstatování, rozhodnutí v rámci smluvního eh, rámce změny smluv, až po změny smluv tedy, tak jsou tady otázky načasování. A samozřejmě nakonec ta volba bude záviset na tom, co budeme chtít udělat je celá řada věcí, celá eh, řada způsobů reakcí na eh, ty britské obavy, které eh, můžeme zvládnout v rámci stávajícího právního rámce a to velmi rychle. Může tam být několik otázek souvisejících s legislativou a legislativa mojí tvorba trvá nějakou dobu, jak víme, a změna smluv určitě trvá docela dlouho. Jak tady, v institucionálním rámci Unie, tak v jednotlivých členských státech v souladu eh, s jejich ústavními tradicemi a postupy. Takže všechno eh, bude odviset od toho, co se bude mít udělat. A dnes nemůžu to říct přesně, protože nevím přesně, jak Evropská rada nakonec eh, rozhodne. A teprve potom budeme rozhodovat o tom, jak to implementovat, takové rozhodnutí. Je to právní otázka s e, významnými politickými dopady. My zase víme z předchozí zkušeností, že rozhodnutí šéfů státu a vlád na zasedání Evropské rady samo o sobě představuje e, dohodu s právními účinky. A samotné východisko je, že hlavy a státu a vlád se dohodnou v některých vodech a to se potom podle daného obsahu řádným způsobem implementuje. Děkuji, majte. Děkuji. My samozřejmě eh, dobře víme, že nám no, toho um, moc nemůžete říct, kromě několika obecných věcí. A už jste hovořil o těch eh, čtyřech eh, svobodách. V návaznosti na to, co se děje na eh, radě, tak ta je samozřejmě nějak omezená. Ale důležité je zabývat se daty a čísly, když se snažíme bránit sociální práva našich občanů, kteří pracují ve Velké Británii. Je velký počet občanů, kteří pracují z Británie v Evropě a na, naopak. Máte nějaká data o tom, eh, jaké ty výsledky budou ovlivňovat právně je, abychom eh, mohli vlastně, nebo kolik jich je, abychom mohli posoudit dopady, které eh, tohle na ně bude mít. Ti, kteří hájí ty čtyři základní eh, svobody, nebo hájí to, že je třeba je odepřít těm, čtyřem, těm lidem, kteří hledají práci v Británii, musí mít představu o tom, jaké eh, změny to vyvolá. Potřebujeme konkrétní data. Pokud ty regulační změny mají být schváleny, tak potřebujeme správná data, abychom to mohli posoudit. Máte data, o která by se s námi mohl podělit? Ano. Údajů eh, je k dispozici řada o počtech občanů jiných členských států, kteří žijí a pracují ve Velké Británii a občanů eh, Británie, kteří pracují v jiných členských státech a žijí tam. Výboru a rád eh, předám data, která máme. Dopad toho co se rozhodne eh, na tyto lidi, závisí na tom, co se rozhodne a to my samozřejmě budeme velice bedlivě zvažovat. Já jsem velice eh, stručně odpověděl na otázku pana Šeflina. Na začátku základní svobody jsou základní. A my, a myslím, že i Britové bychom řekli, že je bereme velmi vážně, čili oni také předpokládám. Ty základní svobody nejsou eh, bezpodmínečné. Smlouva i sekundární legislativa stanoví eh, celou řadu pravidel, která upřesňují nebo stanovují podmínky, za jakých nejenom osoby, ale i zboží, kapitál a služby mohou požívat ty základní svobody pohybu po Evropské unii. Takže my velice eh, vážně zvažujeme stávající právní rámec a otázkou je, zda, což potom určí formu jakýchkoliv změn, otázkou je tedy, zda stávající rámec si zachová dostatečnou flexibilitu, aby mohl eh, řešit ty nastolené problémy a zároveň eh, zachoval ty základní principy eh, jednotného trhu, tedy čtyři ty svobody, které musí zůstat dočené. Děkuji, Morten Messerschmidt. Děkuji. Já bych se zaměřil na jeden z těch čtyřech pilířů, o kterých jste hovořil na začátku, a sice úlohu členských států. Já jsem pochopil, že jeden z britských návrhů je změnit Eh, proceduru eh, oranžové a zelené karty na a proceduru červené karty. Bude se to dělat v rámci interinstitucionálních dohod bez skutečných změn smluv. Jaké možnosti eh, jste vy navrhli k zapojení národních parlamentů do těchto postupů o porušení práva? Tak o tom se vedla široká diskuse, zní odpověď. Za dlouhá léta byly zřízeny různé mechanismy k zapojení národních parlamentů do eh, rozhodovacích procesů Evropské unie, aniž by to narušilo eh, roli eh, této sněmovny a rady co by evropské legislativy. Je několik možností, o kterých se hovoří, jak zlepšit stávající systém s cílem eh, posílit roli národních parlamentů. Opět musím říci, že to, jakým nástrojem se bude implementovat dohodu na tomto, bude odviset od eh, dohody samotné eh, a ta zatím nebyla dosažena. Já se snažím, nesnažím vám tady klást překážky, ale opravdu to ještě nevím. Opravdu eh, bude to eh, záviset na míře, do jaké budou stávající pravidla upravena. Různé představy o vztazích mezi národními parlamenty a unijními institucemi eh, se tedy uvažují a až bude dosažena dohoda na tom, jak co nejlépe vpřed, tak budeme muset se zamýšlet nad tím, jak to implementovat. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji. Já bych se také eh, zeptal na věc, eh, která konkrétně eh, míří na změnu sekundárního práva. Když hovoříme o těch základních svobodách, tak říkáte, že Británie si jich chce držet, ale v požadavcích v dopise Camerona se spochybňuje princip volného pohybu osob to by samozřejmě mělo dopad na sekundární legislativu a vyžadovalo by si to změnu legislativy. Do jaké míry by Británie ujistila dalších 27 členských států, nebo je přesvědčila, tak aby to udělali ještě před e, tím referendem. Jak to vypadá z politického pohledu? A potom je tady ta otázka Brexitu jako celku. Máme to v konkrétním časovém politickém rámci. V mnoha členských státech se otevírá mezera mezi politikou a občany a jejich důvěrou v tuto politiku a schopnost řešit aktuální otázky. Otázkou samozřejmě je, Británie do posud nepřistoupila k chartě základních práv, ale základní práva jsou Hmm, právě tím eh, základem, eh, kterým eh, posiluje důvěru občanů v Unii. Jak vnímáte posuny Británie, pokud jde o tuto základní chartu? Um, the Charter of Fundamental Rights. Takže charta základních práv vůbec nebyla nadnesena nebyla nadnesena v rámci rozpravy ani v tom dopise pana premiéra. Pouze zopakuji. Já si nejsem jistý, zda Tady zapojení těchto obav ze strany eh, pana premiéra opravdu nutně vede k mm, změnám smlouv. Víme, že změna smlouvy je dlouhodobá záležitost, musí to ratifikovat všechny členské země a tak dále. To ovšem není vlastně hlavní důvod eh, pro analýzu této otázky. Tady jde zejména o to, na čem se dohodneme a jak to bude Evropská unie provádět. Je tam nějaký rozsah, řekněme, ale existuje celá řada problémů, které je možné vyřešit, aniž bychom porušili stávající smlouvy a aniž bychom je museli měnit. Ale opravdu záleží ještě stále na tom, na čem se shodnou šéfové států a vlád. Děkuji. Fabio Castaldo, prosím. Sí, grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Mám eh, současně velice jednoduchou a složitou otázku. Vzhledem k současné eh, situaci a politické situaci v dalších členských státech není tu nebezpečí až nebo v případě, že dojde k nějaké pozitivní odpovědi, že vznikne jakýsi eh, dominový efekt a že další evropské státy budou eh, předkladat podobné žádosti aby také se mohli vyhnout určitým evropským povinnostem a mohli převyjednat svůj status. Eh, zanalizovali jste si situaci? Eh, máte připravené nějaké strategie nebo scénáře? Jak by zareagovala komise, kdyby například z Polska, Španělska, Itálie nebo z jiného členského státu začaly chodit žádosti o jakési optauty ze smluv, anebo o převyjednání eh, určitých prvků, o vytvoření zvláštního statutu oné země. Děkuji. Well, there's a fundamental... Eh, tady je zásadní eh, tedy volba či rozhodnutí. Zda změny či prohlášení která teprve přijdou v reakci na obavy, které vyjádřil eh, britský premiér. Zda to je tedy konkrétně reakce na Velkou Británii, nebo zda to je všeobecná reakce. To znamená, zda z toho může eh, profitovat jakákoliv jiná země. To zase je ještě otevřená otázka pro členské země. Řada z těch věcí, které nadnáší náš eh, britský premiér, jestli povedou tedy k nějakým prohlášením, možná závazkům, které budou k dispozici i ostatním v rámci jejich demokratického rozhodovacího procesu. Oni se mohou rozhodnout, zda to využít či nikoli, to bude na nich. ještě k té otázce, zda jiné členské státy eh, předloží své vlastní požadavky v tom, jim nikdo nemůže zabránit a komise samozřejmě si vyslechne členské státy ve chvíli, kdy vyjádří své starosti. Budeme uplatňovat eh, tedy pravidla právního státu, budeme uplatňovat pravidla našich smluv a stávající legislativy. Tohle je samozřejmě výjimečná událost. Je to poprvé v historii EU, kdy členský stát eh, organizuje referendum o tom, zda zůstane v Unii či odejde. My na tuto událost samozřejmě takto reagujeme. Děkuji. David McAllister, prosím. Děkuji. Dvě stručné otázky. Za prvé, eh, co si myslíte vy, jak těžká byla doposud skutečně ta vyjednávání? A za druhé, možná si půjdu vsadit dneska odpoledne, jak pravděpodobné je, že v únoru dosáhneme dohody? já opravdu nechci být zodpovědný za eh, případné eh, ztráty, eh, ke kterým by se mohl teda dojít, když se špatně sadíte. Ale co se týče těch očekávání, očekávání jsou taková, že dohoda je možná. V prosinci bylo jasně řečeno, že všichni šéfové států a vlád v EU chtějí vyřešit tento problém, ale samozřejmě to chce určitý čas. My už máme jenom pár týdnů, které nám zbývají a ještě máme na stole některá těžká témata. Já rozhodně nesázím, nejsem žádný hazardér a v podstatě určitě vás nevyzývám k tomu, abyste hazardoval se svými penězi, ale diskuse budou vážné, ale politická víle vyřešit tu věc je vysoká. Ještě k té první otázce. Ta vyjednávání jsou těžká, celá ta věc je těžká eh, i z právního pohledu, i z politického úhlu pohledu, je to samozřejmě těžké jak z britského úhlu pohledu a tak samozřejmě tedy z právního pohledu, který se snaží udržet eh, Evropská komise. Takže opravdu jsou tam některá zásadní, eh, některé zásadní věci, například co je to stále blížší Unie, co, eh, jaký je vztah mezi zeměmi, které mají euro a které nikoli, jak se v mm, ve chvílích, v těch chvílích zachovají trhy, samozřejmě také volný pohyb osob a zboží a podmínky, za jaký, jak, jaké mají Eh, pracovníci v jednotlivých zemích. Tohle to jsou opravdu závažné věci, vůbec to není triviální a samozřejmě velmi silné názory, expresivní názory byly vyjádřeny. Takže není to jednoduché, ještě jsme to neuzavřeli a povzbudivé si myslím, že je, že opravdu je na řadě míst velká ochota, ochota dosáhnout um, dohody. Děkuji. Richard Corbett, prosím. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat takovou nevinnou otázku o atmosféře, v níž probíhají ta vyjednávání. Protože máme před sebou velké výzvy, co se týče hospodářské situace, uprchlické krize, Ehm, ohledně toho, co se děje za našimi hranicemi v, na Ukrajině, v Syrii a tak dále. To je spousta témat, která musí projednávat ehm, Evropská rada. A z ničeho nic přijde členský stát s požadavky, které se vztahují na věci jako přepracujeme preambuly smluv, kde se hovoří v jedné větě o stále blížší unii, tak si říkám, jestli to třeba nevedlo k určité iritaci Mm, jestli to někoho třeba nerozčílilo. Mě by zajímalo, zda opravdu se všichni na to eh, chtějí dívat konstruktivně. Mm, pokud uděláme třeba nějaké historické paralely. Eh, říkal jste, že to je bezprecedenční situace. Tak mě to připomíná krizi prázdné židle s generálem de Gaulle v roce 1965, kdy Francie nechtěla uplatňovat smlouvu o kvalifikovaném eh, většinovém hlasování a bojkotovala Unii v radě celých šest měsíců tam nebyl francouzský zástupce na žádném zasedání. A další členské státy se tenkrát mohly rozhodnout, tak budeme přistupovat tvrdě k Francii, řekneme, podívejte se, tu smlouvu musíte uplatňovat, ať se děje cokoliv. Což samozřejmě mohlo vyprovokovat eh, velkou krizi, vedlo, mohlo to vést také k tomu, že Francie mohla opustit eh, úplně Unii. A nebo se museli rozhodnout, zda budou hovořit s Francií a snaží se nalézt nějakého kompromisu. To byl právě ten takzvaný lucemburský kompromis, kterého potom bylo dosaženo. A Eh, vlastně umožnilo to v Francii tedy eh, vrátit se k tomu vyjednávacímu stolu a vlastně nakonec eh, to dopadlo tak tedy, že na ten lucemburský kompromis úplně všichni zapomněli. Takže tohle je tedy otázka, zda někdy není dobré víc trošku takhle vstříct někomu. Možná by to byl nejlepší mm, nejlepší cesta jako předu. Myslíte si, že i takhle k tomu přes, přes, přistupují ostatní členské státy? já opravdu nemohu hovořit eh, za ostatní členské státy, ale <clears throat> myslím si, že přeci jenom máme ehm, vážnou tradici v Evropské unii, kterou respektujeme, že když přijde jakýkoliv členský stát s tím, že má vážné potíže, tak eh, si to ostatní vyslechnou. A mm, přesně k tomu došlo. A máte naprostou pravdu, že Evropská unie se potýká s obrovskými problémy v tuto chvíli. Ovšem, to neznamená, že lidé nejsou ochotni diskutovat o něčem, co je zcela zřejmě velmi důležitým tématem ve Velké Británii. Takže tato tradice, kterou máme, vyslechnout si členský stát, pokud má nějaké stížnosti, ta je stále naživu. A určitě to je významný faktor v rámci těch diskusí a určitě je to zřejmě i jeden z důvodů pro to, proč eh, máme dobré vyhlídky, že dosáhneme v blízké budoucnosti dohody. Ale eh, ano, mohu potvrdit, že ty rozhovory opravdu jsou vážné, jak s britskou stranou, ale tak sam, taky se do toho opravdu zapojují všechny členské státy na všech úrovních. Děkuji mnohokrát. Já se také s dovolením položím otázku já nechci sázet, ale myslím si, že nemáme na výběr. Prostě potřebujeme mít dohodu v únoru a tak doufejme, že tomu tak opravdu bude. Já také předpokládám, že budeme muset eh, mít nějaký balíček, který bude mít výhody pro obě strany. To znamená nejenom pro Velkou Británii, ale pro e, zbylých e, eh, 27 států a také pro komisi a Evropský parlament. ještě jste zmínil, že tedy um, syst, interní reformu uh, systému uh, sociálního v Velké Británii je nemožný. My samozřejmě chápeme, že tam jsou velké ztráty, takže tady jde tedy o uh, reformu nějakých těch zaměstnaneckých výhod a to musí být v sekundárním právu EU, tak tomu rozumím, protože to není interně možné Velké Británii a co třeba možnost eliminovat eh, jakýkoliv způsob zneužívání britského sociálního systému. To by nemohlo být řešení nebo součástí řešení, tak abychom mohli snížit to čtyřleté období, které jednoznačně je diskriminační. Takže můžeme hledat to řešení i v tom sekundárním eh, právu Evropské unie. A potom záruky pro eh, pana Camerona, které jsou velmi důležité, ohledně toho, že jakékoliv další eh, změny smluv, vy jste už zmínil dánské řešení, že se to tedy propojuje také na záruky vyplývající se mezinárodního práva. Myslíte si, že to je nástroj, který bychom mohli využít, tak abychom uspokojili i Velkou Británii? Uh, on the first point, um, so... K té první otázce to není mým úkolem, abych komentoval možnost reformy eh, britského sociálně zabezpečení, ale musíme přijmout jako skutečnost, protože to je skutečnost, že tyto eh, příspěvky zaměstnavatele zaměstnancům eh, na pracovišti jsou jakýmsi, jakýmsi velkým příspěvkem, kterému říkáme všeobecný příspěvek a ten se vyplácí pracovníkům. Ne, na základě jejich přispění eh, do systému za určitý eh, čas, ale na základě jejich výkonu a to je tedy způsob, jak funguje sociální zabezpečení Velké Británie a já si nemyslím, že kdyby se to mělo převrátit vzhůru nohama, byl by to, bylo by to buď přijatelné nebo dobré řešení. Ten systém prostě vypadá tak, jak vypadá. Stejně probíhá nyní reforma tohoto systému. Ve Velké Británii můžete sledovat, jak eh, ta reforma probíhá. A to, o čem hovořil předseda vlády, Eh, se týká možného eh, dopadu tohoto systému. Zda tedy tento systém eh, vytváří podněty, pobídky pro pohyb pracovníků, který je zapotřebí prodiskutovat. Zneužívání sociálního zabezpečení si nikdo nepřeje. Právní systém v Evropské unii a právní systém v členských státech obsahují různá opatření, která mohou a mají být použita k prevenci zneužívání sociálních systémů. Nikdo si nepřeje, aby byly zneužívány. A ono je obtížné detekovat, preven, eh, preventivně působit a následně eh, trestat takovéto zneužívání. Ale ano, eh, eh, předseda vlády hovoří o možném zneužívání, eh, ale také jsou lidé, kteří právně platí daně a, a také takto mohou dostávat ony příspěvky od zaměstnavatele. Dánský a další precedent Eh, už tu eh, byly jmenovány, ale ta technika, eh, která byla využita, je také využitelná pro další státy. A rozhodnutí šéfů vlád a států na radě může být takovým rozhodnutím, které se může převést do mezinárodního práva zcela legitimně. Je to také popisováno potom jako něco právně závazného ale také to je Evropský soudní dvůr a jeho judikatura. E, ty ukazují e, na to, e, že takovému to zneužívání lze bránit je třeba mu bránit. Děkuji. Vy jste mm, naprosto správně říkali, že tahle ta situace je velmi komplikovaná jak z politického pohledu, tak z právního pohledu a opravdu můžeme pouze doufat, že tedy ve smyslu smluv eh, Evropské unie a také ve smyslu eh, toho britského pohledu nalezneme nějaké řešení v únoru. Ale já si dělám velké starosti. A sice nejenom kvůli tomu možnému dominovému efektu, ale také zcela nezávisle na tom, zda nalezneme řešení či nikoli, které by tedy v první řadě bylo nějakým speciálním řešení eh, pro Velkou Británii, nebo zda by to bylo řešení, které by bylo aplikovatelné všeobecně pro všech 28 členských států a které by bylo pozitivní. Ale potom se pořád ještě musíme podívat na tu situaci toho referenda, které nás teprve čeká. A všechny tyhle ty otázky toho vyjednávání, eh, o kterých nyní hovoříme, už nebudou hrát vůbec žádnou roli. A to je podle mě eh, to největší nebezpečí celého britského referenda, protože to, o čem teď vyjednáváme, v následné kampani vůbec nebude hrát žádnou roli protože eh, víme, že referenda jsou vždycky velmi spolitizovaná, mají svoji vlastní dynamiku a to se vždycky ukázalo i v předchozích referendech s evropskou tematikou v různých zemích. Takže otázka je, jak můžeme zabránit tomu, že my nyní eh, třeba uděláme řadu ústupků Velké Británii a potom eh, tady budeme stát a jenom se dívat na to, jak ve Velké Británii samotné tyhle ty otázky už nesehne, nese, nesehrají žádnou roli. A tohle je téma, které opravdu mi dělá velké starosti. Já nevím, jestli vy jste k tomu našel nějaké řešení, ale opravdu se dostáváme na jaksi ne, neznámé území a je klidně možné, že prostě ve Velké Británii a v té kampani vůbec nesehraje roli to, o čem tady vyjednáváme. Well, I, I, I'm afraid I can't really speculate. Já se obávám, že nemůžu spekulovat o tom, jak bude vedena kampaň, co budou hlavní témata a to ponechám stranou úplně diskuze o možném výsledku. To záleží na politických stranách, politicích eh, a eh, dalších subjektech vedoucích kampaň. Eh, předseda vlády identifikoval tato témata, o kterých hovoříme jako důležitá a já k tomu mohu jen dodat, že je, je bereme velice vážně, stejně jako e, zbytek Evropy a snažíme se zareagovat na e, jeho m, mm, obavy. A e, potom referendum, to už je věc britských obyvatel. Enrique Guerreiro, prosím. Děkuji vám. Po několika e, předřečnících e, mohu konstatovat, že už mnohé bylo e, vyřčeno. Já bych se chtěl hlouběji zabývat eh, jedním prvkem, o kterém se hovoří méně. Mám pocit, že všichni přijímají to, že to, co se týká zlepšení jednotného trhu a hospodářské soutěže a tak dále, je snadné. Že se to snadno vyjednává i přijímá. Ale to, co se týká svobod, že to je obtížné a komplikované. Ale málo se hovoří o třetím druhu témat. A to je otázka, která je velice důležitá, musíme si ji klást. To je často touha Velké Británie, aby měla záruku, že se nebude účastnit žádného vylepšování či posílení politického směřování EU. Eh, e Kdyby se mělo k tomuto dojít nějakým způsobem, takže by bylo umožněno jiným státům, aby se eh, také sotožnili eh, s touto pozicí, která je uznána Velké, nebo která by byla uznána Velké Británie, tak by to znamenalo stížení projektu Evropské unie. Bylo by to, dokonce by to mohlo znamenat i krok vzad v Evropské unii. Nemáme o tom mnoho informací, ale e, myslím, že i o tomto e, se možná hovoří. Hovoří se o tom, nebo se při vyjednávání soustředíte spíše na ty základní svobody? Děkuji. No, the, the... Ne, premiér eh, stanovil čtyři kategorie útaze, které jsou všechny eh, stejně důležité. Nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto všechno a žádná není snadno řešitelná. A žádná z nich není kompletně uzavřená dodnes. Stále se na nich pracuje. Pokud jde o vaše konkrétní otázky, myšlenka stále eh, v uší unie eh, mezi evropskými národy a vztah mm, mezi zeměmi, které mají euro a různými zeměmi s eh, různými vztahy vzhledem k které se nechávají národní měnu, jsou otázky, ze kterých vyplývá to, na co jste narazil vy. Ochota a schopnost členských států pokračovat eh, směrem na cestě k integraci, eh, pokud já to dobře chápu, není spochybněna. Velkou Británii v této diskusi. Takže například pokud jde o vztah mezi eh, Británií a zeměmi, které sdílejí euro, tak Británie řekla veřejně, tady vám neodhaluji žádné tajemství, že se domnívá, že země eurozóny by měly pokročit směrem k integraci své politiky a vytvořit skutečnou hospodářskou měnovou unii. Britské argumenty v této otázce nespočívají se způsobu eh, nebo se nezaměřují na způsob další integrace, ale eh, spíše k integraci Británie. Británie má výjimku se vstupu do eurozóny, deklarovala, že nemá v úmyslu do eurozóny vstoupit a má londýnskou city s velice důležitým finančním sektorem na svém území. Takže otázky, eh, které odrážejí to, to vytvoření bankovní unie, nejsou nové. Tady jde o to, aby, eh, aby se to nezastavilo, ale spíš, aby se uspořádaly vztahy v Evropě, které, eh, které postihnou eh, stávají, stávající rozmanitost a, a budoucí možnosti. Pervanš Bereš. Děkuji. Pane Fole, eh, pokud se nemýlím, tak vy jste poprvé v Evropském parlamentu od eh, té doby, eh, co jste se chopil vedení toho vyjednávacího týmu. Nicméně zapojení parlamentu je otázka, která se zatím zde nikdo nedotkl. Ale je to otázka podstatná. Prostě proto, že pokud eh, nedojde ke změnám smlouvy, tak všechno, eh, co se vyjedná s Británií na to, abychom se doufám vyhli Brexitu, by mohlo ovlivnit věci, které eh, souvisejí s pravomocemi parlamentu, ať už budou ve spolurozhodování nebo ne. Co za... Toto se však děje bez konzultace Evropského parlamentu. Je to v rukou šéfů vlád a státu. Dva konkrétní příklady, například rozpočtová otázka. Z důvodu vyjednávání s Velkou Británií to, co Evropský parlament eh, získal v rámci víceletého finančního rámce, by bylo Eh, zamítnuto oficiálně, ale v podstatě by to bylo eh, v realitě eh, opětovně vyjednáno s Velkou Británií a, a s dalšími státy ohledně soudržnosti a ohledně příspěvku. Takže tam by vznikl problém. Hovoříme tedy o vyjednání víceletého rámce a Evropský parlament se obával, když četl eh, závěry Evropské rady a zcela oprávně se obával, eh, že je tu celá řada prvků, které ve skutečnosti už předpokládaly, eh, jakým způsobem bude omezeno právo Evropského parlamentu. A pak je to otázka euro, a ta je pro nás a pro mne zásadní, mm, nejen pro mne, naštěstí já chápu, že Velká Británie si nepřeje být ovlivňována reformami, již je e, zapotřebí e, v této souvislosti. A nechce se ocitnout v situaci, kdy například pro vyřešení řeckého problému e, Velká Británie byla součástí řešení aniž by byla konzultována. Tak eh, k jakému závěru můžeme dojít? To však nebrání eurozóně, aby postupovala dál a aby mohla dělat to, co potřebuje, a to v rámci členských států eurozóny, celé Evropské unie a také Velké Británie konkrétně. To eh, nebezpečí, že Velká eh, Británie by něco přednávala ohledně Eh, eurozóny, to je věc, která neposkytuje jasně za, za ruky. Budeme mít ještě eh, druhou eh, schůzi s panem Folem ve výboru AFKO. Děkuji. Já jsem zareagoval na všechny pozvání, na pozvání všech skupin na výboru, kdykoliv mě přišla. Takže já jsem vždy ochotný přijít. A a e, já vím, že e, mě vládnou e, výbory. Rozpočet nebyl diskutován. Vyjednávání, kterých já jsem se účastnil, se o něm nezmiňovali. Ne, není to zmiňováno ani v premiérově dopise. Otázka dalšího pokroku v rámci eurozóny Není tu žádný eh, návrh, který já bych byl zaznamenal, že by kterákoliv strana si přála nějaký eh, výstup z těchto vyjednávání, který by překážel eurozóně v rozhodování o další integraci, pokud tohoto rozhodnutí dosáhnout lze nedokážu si představit, že by Evropská komise nebo členský stát toto chtěl přijmout a já si nemyslím, že by to ani bylo úmyslem Velké Británie a její vlády. Jde jen o uspořádání vztahů mezi zeměmi eurozóny a dalšími státy na jednotném trhu, který je jim společný. To není nic nového v diskuzích o bankovní unii již se účastnil Evropský parlament. Toto všechno bylo probráno probráno do velkých eh, detailů, včetně tedy rozpočtových otázek. Eh, a vy jste eh, říkala, že v lidském případě se tam právě řešilo, jak je jejich potíže vyřešit. A tam to bylo vyřešeno. A další otázky týkající se měn, ty byly vyřešeny v rámci bankovní unie a v jejich diskuzích Eh, Takto vznikla platforma. Eh, která funguje s určitými principy. A já, já doufám, že celá tato otázka může být vyřešena takovým způsobem, která, který bude uspokovat všechny zúčastněné strany. To je velice důležité, ale opravdu velice otevřeně vám chci říci, že mám silný dojem, že si nikdo nepřeje eh, tento postup využít k zabránění jakéhokoliv budoucího rozhodnutí ohledně zprávy eurozóny. Děkuji, Armand Chaurek. Děkuji. Ehm, já mám jenom dvě velmi stručné otázky na vás. K harmonogramu a k postupu. K harmonogramu. Británie, pokud bude dohoda, říká, že eh, bude referendum, bude uspořádat referendum. Dojde k němu letos, pokud dojde eh, k té dohodě a pokud ne, pokud nebude dohoda, tak eh, jak dlouho to vyjednávání může trvat? Bude schopný to vyjednávání natáhovat ještě za rámec tohoto roku? A druhá otázka. Pokud bude jednou dohoda na radě, tak Evropská unie bude muset provést přísní právní reformy. Je to tak? Protože pan Cameron eh, říká, že to musí být nezvratné. Ale eh, uvažuje Evropská unie o tom, že ta reforma by mohla být také výsledkem eh, toho kladného vyznění hlasování. Takže pokud dojde k nějakým reformám, kladným a potom bude ne, tak eh, my tady hovoříme o eh, nezvratné dohodě, ke které dojdeme, ale je to proto, abychom dosáhli ano, a tedy to hlasování. A pokud ne, tak to je pro mě velmi důležitá otázka. Máme se tady dohodnout, protože, aby Británie zůstala, protože jinak tu reformu provedeme a nebude to mít žádný dobrý důvod. tak ten harmonogram eh, stanovuje Británie. Jediná jistota je, eh, že to referendum proběhne do konce roku 2017. Může proběhnout kdykoliv do té doby. No, uvidíme. Kdy budou, až budou ta vyjednávání dokončená, ať už tomu dojde kdykoliv, tak se britská vláda rozhodne, co chce udělat a to my nijak neovlivňujeme. Nemůžu eh, komentovat a nechci ani spekulovat o výsledcích eh, referenda. Proběhne demokratický proces, bude kampaň, hm, pak se bude hlasovat. A to je otázkou britského národa. Já ani nehlasuji, protože eh, jsem, brží v zahraničí příliš dlouho. Takže nechci být zapojen do Eh, spekulací o možných dopadech eh, toho či onoho rozhodnutí na ty procesy, které už byly nastartovány. Je tady ještě Pavlo Aranžo, mají velice stručnou otázku možná. Ramon, eh, Please, my second question. Moje druhá otázka. Chtěl jsem se dovědět, jestli Evropská unie zvážila možnost že ty eh, reformy budou muset být provedeny, eh, které budou muset být provedeny, proběhnou až po tom referendu a ne před ním. My nezvažujeme dopad toho výsledku. Uvidíme, kam se dostaneme, až to referendum proběhne. A potom ten eh, dopad eh, výsledku zvážíme. Komise pracuje na tom, aby udržela Británii v Evropské unii, protože myslíme, že je to v zájmu Evropské unie. A aniž bychom chtěli zasahovat jakkoliv, eh, tak si myslíme, že to je i v zájmu Británie. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale musel jsem řešit eh, nalehou věc, pokud jde o eh, frakci EPP. Já mám velice slušnou otázku. Chtěl bych se dovědět, jestli Evropská komise nebo kdy bude vyjednávat. Během těchto vyjednávání, nebo až bude vyjednávat tedy tak, jestli uh, přihlíží k tomu, že určité uh, ústupky Británie by mohly ovlivnit stanovisko eh, dalších států eh, do eh, budoucna. Čili by to mohlo vytvořit takový asymetrický vztah. Takže pokud budeme vyjednávat jménem Evropské unie s Británií, tak jestli si budeme vědomi toho, že to může mít nějaký dopad v jiných zemích. Ano, docela jistě ano. Jedné členské státy velice eh, jasně eh, řekli nám i Britům, jaké ty eh, dopady těchto věcí jsou a budou na ně. Takže jsme ukončili tuto rozpravu. Já jsem chtěla říci, že doufám, že je to naposledy, tato debata, příště už nám předložíte výsledky, takže doufáme, že na konci února nebo i po velikonocích bychom to vzali. Takže eh, děkuji vám mnohokrát a přeji vám hodně úspěchu při vyjednávání. Thank you very much. Vážení kolegové, začneme. Prosím Jo Leinena i Enrikeho, aby vzali na vědomí, že začínáme. Já mezi námi vítám pana ministra Berta Kenderse, který je holandským ministrem zahraničí věnuje se tématům, která eh, budou samozřejmě velmi důležitá i pro náš výbor. Takže vítáme vás mezi námi. A já vás tedy ještě jednou srdečně vítám. Přeji vám všechno nejlepší do nového roku, do vašeho předsednictví a hned vám dávám slovo, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že jsem zpět v Evropském parlamentu, eh, což je vlastně jediná volená evropská instituce. Já vždycky říkám, že v této sněmovně probíhají důležité rozpravy, protože tady opravdu věcné otázky se propojují s politikou. A tady se právě dostáváme na pole, které je velmi důležité i pro vás výbor. Takže eh, od eh, rozšíření Evropské unie z roku 2004 se mnoho věcí změnilo, parlament se také od té doby změnil, eh, vyvinul se v plnohodnotného spoluzákonodárce my, já jsem zde přišel proto, abych ještě podpořil naše dobré vztahy strategické a politické vztahy, které máme s parlamentem a předsednictvím. Já jsem velmi rád, že budu zastupovat předsednictví v parlamentu společně s Janine Henes, která je ministrní obrany. Ona řadu let byla také poslankyní v tomto parlamentu. Ještě než přejdu k samotným prioritám našeho předsednictví, chtěl bych poděkovat lucemburskému předsednictví. S ministrem Schmidtem věřím, budete hovořit dnes odpoledne. Oni dosáhli opravdu skvělých výsledků a to musíme tady mm, takhle mm, ocenit. Eh, Nizozemsko tedy přebírá předsednictví rady ve velmi těžké situaci. Okolnosti jsou takové, že volají po naléhavě potřebě evropské spolupráce. Ehm, potýkáme se s extremismem, migrací a s těžkou a křehkou situací na východní hranici eh, Unie. Toto předsednictví tedy se bude potýkat nebo bude řešit nejenom priority, které jsme si stanovili v rámci strategické agendy, eh, ale zároveň si uvědomujeme, že nás čeká hodně neznámých a to bude určitě velkou výzvou mm, zrovna ve chvíli, kdy také máme e, nižší důvěru mezi jednotlivými zeměmi a v rámci jednotlivých zemí. Přesto řada lidí nyní čeká řešení od Evropy. A to je správné protože žádná jednotlivá země nemůže všechny tyhle velké výzvy vyřešit sama o sobě. To ještě neznamená, že Evropa předkládá už nějaké hotové řešení, ale přece jenom důležité jsou výsledky a e, právě v tuto těžkou dobu e, vás potřebujeme jako našeho partnera, abychom zajistili, že Evropa je schopná opravdu dosáhnout lepší eh, budoucnosti pro všechny Evropany. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že my Evropané máme eh, jak mozky, dovednosti, vůli i lidi, eh, proto abychom překonali veškeré problémy. Vždycky jsme to v minulosti dosáhli a já věřím, že se nám to podaří i nyní. Samozřejmě je proto potřeba ehm, ehm, odvádět tvrdou práci a zachovat chladnou hlavu, ale také vřelé srdce. Ale my si myslíme, že to je možné. A my, co se týče tedy přístupu k Evropě, nejsme úplně neutrální. Opravdu chceme, aby to fungovalo. A e, e, Nizozemsko tedy převezme aktivní přístup ke svému předsednictví a bude řešit také problémy pragmaticky. Ehm, Evropa opravdu nyní nepotřebuje nějaké grandiozní vize, ale potřebuje jasné výsledky. Já jsem tedy hovořil o těch neznámých, ale kromě toho samozřejmě se zaměříme na následující politické eh, strategie. Chceme, aby Evropa eh, vytvářela eh, inovace a pracovní příležitosti. Kromě toho potřebujeme nějaký jasný přístup k migraci a mezinárodním otázkám, to už jsme vlastně tedy hovořili eh, na některých jiných eh, eh, výborech. Kromě toho samozřejmě také se musíme zaměřit na klimatické změny a energetiku. Několik témat je také velmi důležité pro, konkrétně pro tento výbor. Je zá, zásadně důležité proto, abychom vytvářeli propojení. To zní trošku jako kliše, ale tady jde o propojení mezi státy, institucemi a mezi Evropskou unii a jejími občany. Tady opravdu jde o otázku důvěry, takže to je velmi důležité. No, řada lidí v evropských hlavních městech i domácnostech kritizují Evropskou unii, ale zároveň si uvědomují, že žádná jednotlivá země nemůže vyřešit všechny dnešní výzvy o samotě. V Evropě jsme silnější, pokud spolupracujeme a přeci jenom máme věcí více, které nás spojují, než které nás rozdělují. Eh, nespokojenost týkající se eh, neschopnosti eh, toho, že 28 členských států není schopno vyřešit problémy společně, to vede právě k euroskepticismu. Ehm, Evropa musí tedy um, při, přistupovat k tomuto rovnovážně. Na jedné straně více Evropy, na druhé straně zase více pro, um, možností pro členské státy. Musíme um, také uh, vzít na vědomí to, co si přejí naši občané. Uh, my tedy v tomto ohledu vnímáme velmi důležitou roli pro parlamenty, jak Evropský parlament, tak národní parlamenty a zároveň také posílený vztahy, vztahů mezi jednotlivými parlamenty a rozšířený dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a komisí. To určitě prostě přispěje k dosažení našich cílů. Jak když hovoříme k, s vnitrostátními poslanci. Oni říkají, no ona se Evropský parlament vůbec nezajímá, ale já jim říkám, že si nemyslím, že to je pravda a já si ani nemyslím, že tady je nějaká konkurence mezi, eh, mezi evropskými poslanci a vnitrostátními poslanci eh, společně zastupujete 500 milionů Evropanů společně, můžete opravdu eh, vytvářet ten demos, který potřebujeme, eh, vstupovat v kontakt s občany a eh, vytvářet, naplňovat demokratické povinnosti kontrolních mechanismů v Evropě. Mm, ještě pár eh, velmi důležitých věcí, které si myslím, že, že jsou opravdu důležité pro váš výbor. Takže eh, za prvé, co se týče meziinstitucionální dohody o lepší regulaci. Eh, co se týče těch vztahů mezi institucemi, tak si myslím, že tohle je, tahle věc je důležitá. Všichni víme, že je to mnohem důležité, důležitější, než je to atraktivní. Mm, e, řada v této sněmově i na komisi i na radě říkalo, to nikdy neprojde, to nikdy nebude fungovat. Mm, nikdy se takhle nesejdeme. A e, přitom jsme tady, pan e, Ferhofstadt, Schmidt, Trmemans a oni všichni odvedli skvělou práci a zasluhují si našeho respektu. Mm, myslím si, že společně jsme položili základnu posílené spolupráce, lepšího vytváření právních předpisů, transparentnosti a tak dále je prostě jasné, že musíme pokročit ku předu, ehm, aby to fungovalo. Ehm, možná tahle mezinstitucionální dohoda zní příliš odborně, ale má velký význam pro samotné fungování Evropské unie, tak abychom eh, se mohli i nadále eh, zaměřovat ehm, na důležitá témata, abychom zvýšili legitimnost a dosáhli konkrétních výsledků. Takže ten, eh, tahle ta dohoda je potřeba být realizována. My se tedy v našem předsednictví chceme zaměřit na její provádění. Budeme samozřejmě navazovat na práci lucemburského předsednictví. A e, chceme tedy ty hlavní e, ustanovení uvádět v praxi společně samozřejmě se všemi institucemi. Mm. Kromě toho e, samozřejmě také musíme brát ohled na přípravu výročního pracovního programu komise. Potřebujeme postup, který je spolehlivý a na rozdíl od Evropského parlamentu rada k tomu zatím nemá žádný, eh, ustan, žádný ustanovený postup, takže potřebujeme eh, tak nějak spolupracovat na společné implementaci eh, toho pracovního programu komise ve chvíli, kdy bude přijat. Kromě toho musíme dobře využívat všechny nástroje pro tu lepší regulaci, hodnocení dopadu, konzultace zainteresovaných stran a samotného hodnocení. Tohle to všechno jsou důležité nástroje. A my musíme diskutovat jak na radě, tak ve spolupráci s parlamentem o tom, jak tyto nástroje budeme využívat. Eh, předsednictví eh, považuje jak toto, tak naši spolupráci eh, za velmi důležitou povinnost i úkol. Budeme s vámi a s komisí spolupracovat na ustanoveních v té meziinstitucionální dohodě o transparentnosti a koordinaci legislativního procesu a také budeme mít zase společnou meziinstitucionální do, eh, skupinu, která se tomu bude věnovat. Věříme, že dosáhneme velmi rychlého závěru těchto eh, vyjednávání v blízkých měsících. Ještě eh, konkrétně k transparentnosti v rámci IIA. Tady chci říct, tady něco konkrétně potřebujeme posílit demokratickou legitimitu a vybudovat důvěru v EU. A proto potřebujeme otevřenost, otevřený přístup. Eh, v průběhu našeho předsednictví budeme tedy pracovat na tom, abychom posílili větší a aktivnější transparentnost v evropském rozhodování. A my jsme přesvědčeni o tom, že tady je řada věcí, je oblastí, kde je to potřeba udělat. Například TTIP. Tady je eh, transparentnost obrovsky důležitá. Pokud chcete mít podporu veřejnosti, musíme mít i otevřenou a transparentní eh, debatu o TTIPu hmm, už došlo k velkému zlepšení, co se týče transparentnosti ohledně TTIPu. Další eh, dobrý příklad je skupina, která se věnuje etickému kodexu. Eh, Rada se tedy vážně věnuje eh, otázce transparentnosti dokumentů rady. Takže, jak říkám, systematické zlepšování transparentnosti je nezbytné. Není to možná nějaká revoluce, ale prostě potřebujeme strukturální změny Musíme se tedy eh, nalézt zaměřené, důležité a potřebné kroky v této oblasti a my tedy chceme tyhle ty kroky podniknout svolu s vámi. Eh, proto jsme společně, eh, spokojeni s dohodami, které jsou, k kterým došlo v rámci IIA mezi evropskými institucemi. Takže společně budeme opravdu zlepšovat transparentnost v Evropě. Dohody v rámci IIA e e budou tedy eh, takovou, takovým prvním zaměřením, kterému se budeme věnovat, například transparentnost v rámci trialogů. Ono je to poměrně citlivá otázka, protože samozřejmě nesmíme zapomínat na afektivitu. Dále nám jde o transparentnosti v rámci zákonodárného procesu, vzájemné výměny eh, stanovisek a informací mezi radou a parlamentem. To je důležité tedy z obou stran tak abychom mohli dobře naplňovat svoji roli spoluzákonodárců. Musíme také spolupracovat na společné databázi, která je eh, uživatelsky přístupná i pro ty, kteří se nespecializují na evropská témata. Také potřebujeme eh, zlepšit vysledovatelnost eh, zákonodárného procesu a v neposlední řadě eh, předseda Juncker hovořil o vypracování povinného rejstříku. Tady vlastně hovořil o tom ve svých politických prioritách pro pracovní program Komise pro rok 2016. My mm, se na to opravdu mm, těšíme s velkým zájmem, eh, protože pokud se komise tento konkrétní návrh předloží v následujících šesti měsících, nizozemské předsednictví okamžitě začne vyjednávání na eh, tomto tématu. Ještě co se týče reformy eh, Evropského volebního zákona, to je velmi důležité i pro Evropský parlament. V posledních letech se ukazuje, že málo lidí chodí k volbám do Evropského parlamentu, takže to je přitom eh, nejlepší způsob, jak by občané mohli ovlivnit fungování EU. Eh, takže je důležité, aby mm, se občané začali více zajímat o tyto volby a eh, mm, parlament souhlasí s touto ambicí, která vlastně byla mm, na začátku návrhu parlamentu ohledně reformy Evropského volebního zákona. Možná na radě jsou různé pohledy na to, jak nejlépe dosáhnout tohoto společného cíle. Mm, ale samozřejmě tomu tak je i v parlamentu, jsou prostě různé pohledy na věc. Eh, parlament předložil návrh a my jsme tedy tento návrh vzali v potaz a v následujících týdnech už začneme pracovat na této reformě eh, Evropského volebního zákona v jednotlivých pracovních skupinách na radě. A říkám ještě jednou, tedy tyhle ty diskuse proběhnou na základě návrhu ze strany parlamentu. Ehm, máme tady ale některé procedurální omezení Eh, například tady jde o schvalování na národní úrovni a to samozřejmě ovlivňuje náš manévrovací prostor, který máme na radě. My samozřejmě budeme vždycky Evropský parlament informovat o jakémkoliv pokroku, kterého jsme dosáhli na radě k tomuto tématu. Eh, Další eh, důležité téma je vyšetřovací právo. Ehm, instituce fungují ehm, demokraticky, otevřeně a efektivně a já si myslím, že vyšetřovací právo je tedy důležitým rysem eh, evropských, ehm, eh, Evropského parlamentu či, či jeho pravomocí. Ono je to poměrně komplikované, komplikované téma protože tam jsou samozřejmě právní i meziinstitucionální otázky, které potřeba vyřešit. A tyhle ty věci e, jsou tak důležité, že vítáme to, že e, zpravodaj k této zprávě nedávno e, vlastně řekl, že zapracuje některé obavy, která vyjadřila i rada, co se týče tohoto tématu. A jak už jsme řekli, eh, každopádně se těšíme na to, až parlament vyjádří eh, své reakce na naše obavy. A my se samozřejmě rádi sejdeme se spravodajem, v komisí a eh, zajímalo by nás tedy, jak parlament chce podpořit pokrok v této oblasti. To you. Citizens Initiative. As I mentioned earlier, Občané, jak jsem řekl, je zapotřebí mít propojení s veřejností, potřebujeme podporu veřejnosti, to je nezbytné pro evropský projekt. Iniciativa evropských občanů je důležitá, aby občané mohli dát eh, přímo zaznít svému hlasu. Ale ten nízký počet úspěšných iniciativ občanů ukazuje, že ten stávající nástroj potřebuje zlepšit, aby lépe fungoval, aby byl efektivní Rada eh, eh, vítá kroky komise v tomto směru na zlepšení implementace eh, nařízení o iniciativě občanů a také vítáme iniciativu pana Šepflina o tomto tématu. A to proto, aby se zlepšil tento systém, abychom zajistili, že tento nástroj může být skutečně efektivním nástrojem pro participativní demokracii. Abych to uzavřel, Ehm, nebude to moc dlouhé, abych si jich vyslechl i vás. Ehm, vaše myšlenky, které mohou uživit naše diskuzi. Předsednictví nikdy, ale mm, zejména nyní není ehm, jednoduchým účelem, jednoduchým úkolem. Zabýváme se jednotlivými výzvami a musíme se také podívat na to, čeho už bylo dosaženo ohledně naší hospodářské eh, eh, síly. Evropská unie je největší ekonomickou mm, silou eh, na světě. V našich hranicích se respektuje diverzita, menšiny i demokracie. Třeba, že o tom slyšíme hodně diskuzí. A to je věc, které bychom si měli vážit. A vidíme, že lidé v minulosti riskovali své životy, aby právě tohoto eh, dosáhli. A tento sen se realizoval. A eh, uvidíme, co budou říkat naše děti za 50 let. Eh, ano, situace je političtější, také mm, složitější, ale Taková prostě je realita a je na nás, abychom dali hlavy dohromady a abychom usilovali eh, o to, abychom byli profesionálním předsednictvím, abychom podporovali EU v obtížném rozhodování a abychom implementovali dalekosáhlé reformy. Někdy to způsobí více Evropy, někdy zase méně Evropy, ale doufám, že v celku to bude Evropa, která bude lepší, která bude více odolná proti budoucím eh, vývojům. Bude to Unie, která je schopná realizovat eh, své eh, cíle. A těším se na to, že se s vámi znovu setkám. Děkuji vám mnohokrát, pane Eh, ministře, děkuji také za to tradiční otevřenost a přímost. Eh, někdy i velice asertivně eh, takto přednášíte své plány a myšlenky. A je dobré vidět činnost AVKO v širších souvislostech vašeho programu. Také doufáme, že vaše úsilí o dodržování našeho portfeje bude Eh, realizováno, výsledky eh, v průběhu vašeho předsednictví. Chci předat slovo kolegům. Jako první žádal o slovo Jo Leinen, potom Bernard George. Eh, pane předsedo rady, děkuji vám za tento nadšený úvod. za činný úvod, který by zněl ve prospěch silnější, demokratičtější Evropy blížší občanům. Nizozemsko naposledy předsedalo na radě v roce 2004. To byly ještě krásné časy. Není liš pravda byla pozitivní nálada, chystalo se rozšíření, všichni byli jednotní. Dnes je to všechno jinak, to jste říkal. A příští nizozemské předsednictví rady bude v roce 20, 2028-2029 a, a máte pravdu, že vnuci eh, se budou ptát, co oni dělali v tom roce 2015-16, protože je tady nebezpečí, že se eh, roz, eh, rozejdeme, než abychom šli vpřed společně. A myslím, že nadcházejících 6 měsíců bude takový test, jestli Evropská unie udrží se pohromadě, anebo jestli se roztřištíme ve prospěch různého nacionali, různých nacionalismů. Nejenom je tady britské eh, referendum, ale i to, co se děje v Polsku a v dalších zemích, kde už nemáme eh, jednotu, ani eh, pokud jde o hodnoty, ale už se tam naplňují jenom egoistické nacionální zájmy. Vy jste hovořil o některých důležitých tématech a mě jedno chybělo. A sice návrh tohoto eh, parlamentu eh, vylepšit příští eh, volby do Evropského parlamentu. Hovořil jste o demokracii, o občanech v Evropě. A volby do Evropského parlamentu jsou jedinečné a my víme, že jsme tady na půli cesty. Ještě je tady spousta nedostatků, které je třeba odstranit, aby ty volby byly atraktivnější, aby eh, jejich evropský rozměr byl viditelnější, aby to celé běhalo eh, demokratičtěji. Takže velice se těším na vaše angažma v eh, posunutí té volební reformy. Potřebujeme totiž výsledek do konce tohoto roku, protože v některých zemích se budou muset měnit zákony a pokud to chceme stihnout do roku 2019, tak musíte vy eh, přijmout rozhodující kroky v nadcházející, pro nadcházející měsíce. Já jsem tady také eh, zpravodaj eh, za naší frakci pro iniciativu transparentnosti. Leta se již ptáme, proč rada se neúčastní u registru transparentnosti. To by bylo také takové téma. Myslím, že lucemburské předsednictví už to tak trochu posunulo v oblasti pracovní skupiny rady takže bylo by dobré, abychom měli jeden transparenční registr pro všechny instituce. Děkuji. Děkuji. Pan ministře, eh, je na vás, jestli chcete eh, reagovat po jednotlivých otázkách, nebo je chcete sebrat. Dobrá. Tak teď George Schöpflin. Děkuji, paní předsedkyně, a vítejte, pane mm, eh, úřadující předsedo rady za, vítám vás za EPP. Myslím si, eh, že jste nám eh, velice jasně přednesl uvažování eh, k řadě věcí a zeptám se vás proto na strategické otázky. Vy jste nezmínil jednu relevantní krátkodobou a sice co se děje, pokud jde o vaši činnost s Británií a s nadcházejícím summitem. Jak se k tomu postavíte a Můžete dodat něco konkrétnějšího k těm informacím, které již máme? Druhá otázka, o které jste hovořil. Migrace. Jak se strategicky stavíte k věcem, jako je eh, dublinské nařízení, Schengen a tak dále? Víte, já jsem z Maďarska, my jsme tedy eh, blízko k tomu, abychom byli taková země v první eh, linii. Čekáme nový, novou vlnu uprchlíků velice zakrátko. Někteří už se posouvají směrem na sever. Takže jak to vidíte strategicky a jaká opatření lze přijmout? Ze všeho, co vidím, tak eh, ty doposud přijaté eh, kroky zatím dobře nezafungovaly. Ale odpověď nechám na vás. S tím už se souvisí Další otázka. Zamýšlíte se nad poskytnutím bez, poskytování bezpečnosti na evropské úrovni? Poskytování bezpečnosti je jednou z primárních funkcí státu, historicky, v současnosti a předpokládám i do budoucna. Do určité míry, vzhledem k tomu, že se jedná o celoevropské problémy, myslím si, že je třeba poskytovat bezpečnost do určité míry, jako, jsou sdílení, jako je sdílení informací na evropské úrovni. A zajímalo by mě, jak se k tomu stavíte jsem velice rád, že jste mě eh, zmínil eh, v kontextu Evropské občanské iniciativy. Já s vámi souhlasím, eh, není to nějak oslnivý úspěch. Komise, myslím, si toho je vědoma. Konkrétně zlepšení, o kterých jste hovořil, jaká zlepšení máte na mysli? Asi také víte, že eh, je tady eh, významné, eh, významná nespokojenost v oblasti nestátních organizací a dalších zainteresovaných stran. Neříkám, že je to nějak naléhavý problém na nejvýš, ale když to vezmete, budete brát vážně ty vazby a ta, tu důvěru, o které jste hovořil, tak respekt k evropským občanům, k evropskému démosu, tak tohle je dobrý instrument v tomto kontextu. A potom poslední věc, o které jsem chtěl hovořit, mluvil jste o vztahu s národními parlamenty. Opět, jak vnímáte ten eh, vztah? Co si k tomu myslíte? Je to velice obtížná otázka, vím. Protože samozřejmě je tady eh, velký zájem na všech stranách. Kdybyste k tomu mohl něco dodat, tak bych byl rád. Dobrá, tak ještě eh, jednu otázku Ramon Kaurigy a potom dáme slovo panu ministrovi. Děkuji, eh, pane ministře, vítejte. Já jsem byl jmenován zpravodajem k eh, tomu zprávu vést vyšetřování, o, které, o kterém jste hovořil. A jsem velice vděčný eh, za vaše dnešní slova, protože si myslím, že je velice důležité, aby mezi vašimi eh, cíly, co by nizozemského předsednictví, byla právě tato otázka tohoto práva vyšetřovacího. Nizozemské předsednictví už se setkalo, myslím, s naším předsedkyní Danutou Hybnerovou eh, a, a projednával s ním možnost uspořádat setkání. A ještě bych podpořil vaši dobrou vůli třemi věcmi. Za prvé, hovoříme hm, tady o e, jednom ze středobodů činnosti jakéhokoliv parlamentu, její podstatě. Tohle je tady skutečný parlament, ano, s rostoucími legislativními pravomocemi. A ze všech parlamentů po celém světě No všechny parlamenty na světě mají eh, právo přeskum činnosti exekutivy. My jsme zástupci občanů a sehráváme také eh, legislativní úlohu. Samozřejmě není náhodou, že Lisabonská eh, smlouva dala nám právo legislativní iniciativy. No tady mm, myslím právě ten, to volební právo. To je jedna z oblastí, kde jsme dostali právo navrhovat tedy eh, vlastní legislativu. A teď tady máme najednou také vyšetřovací výbory díky tomu. Nicméně musím také eh, říci, že to členské, eh, členským státům přijde velice nepříjemné. I teď jsme toho svědky. Vidíme, že tady se možná zřídí nový vyšetřovací výbor k otázce Volkswagenu. A to eh, působí eh, pozdvižení eh, ve ženských státech, protože nevědí, jaké pravomoci ten výbor bude mít, jaké ministry si předvolá a tak dále. Je to opravdu horká brambora, jak bych to jinak řekl. Pro radu. Takže teď vám řeknu, eh, z čeho jsem frustrován. Celý eh, rok se pokouším oslovit eh, radu a nepodařilo se mi to zatím. Hovořil jsem s lotyšským ministrem, vytvořili jsme společně pracovní dokument, abychom se pokusili dosáhnout určitého pokroku, abychom mohli zrevidovat starý text a dohodnout, dohodnout se s radou a s komisí, ale po šesti měsících jsem zatím nedosáhnul výsledku. Pak jsem hovořil s panem eh, Schmidtem za lucemburské předsednictví a tady také nedošlo k žádným eh, výsledkům. A s ním jsem hovořil v září, přinesl nějaké návrhy. Já jsem říkal, OK, já opravdu na tomto chci pracovat, chci revidovat ten text. Vím, že radě se nelíbí ten text, chci je přepracovat, ale vůbec se eh, nedal získat kohokoliv jiného na radě aby se s ním dalo jednat. Takže teď, pane ministře, mám a eh, naději, že budu moci jednat s vámi. Doufám, ano, musíme vyřešit tuto otázku. Je tady dobrá vůle spolu s Danutou Hubnerovou, eh, Hybnerovou eh, předsedky našeho výboru a se mnou tedy budeme spolupracovat v nadcházejících dnech a ukážeme vám, jak jsme odhodláni v této věci postoupit, ale prosím, pusme se už do práce. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za ty rozmanité dotazy. Panu Lajnenovi. Nevím, jestli 28, 29, ale od toho, co vidím od roku 2004, od toho, jak se vyvíjí předsednictví, několik věcí je velice jasných. Ten, to rozšíření postup rozšiřování a my jsme byli velice ve, v jejich prospěch, ale současně vidíte, že transakční výdaje jsou vysoké při tomto rozhodování a někdy to také vede eh, k reakcím našich voličů. A my potřebujeme získat konsensus 28, pokud chceme rozšířit dále EU. Eh, viděli jsme, že se objevila sada různých krizí a to vyžadovalo rychlé rozhodování ze strany všech institucí a současně také to vyžadovalo potřebu nejen se rozhodovat, ale také je uvádět do praxe. A také vidím, že je to zvláštní prostor pro předsednictví nejen ohledně rozhodovacího procesu, ale také, aby se zajistilo, že to, co je rozhodnuto, bylo implementováno. A tady se například vracíme k otázce migrace. A vy jste v tomto kontextu zmiňoval také e, výzvu týkající se Polska a právního státu a otázku migrace. Stručně se vrátím k otázce právního státu. Myslím, že je velice důležité, že je tedy klíčové, je to klíčovým principem Evropské unie. Je to jedna z hodnot, na níž stojí EU a v této době se hraje právě o tyto hodnoty, o jejich existenci. A proto to musíme brát vážně. My to bereme vážně jako holandské předsednictví, nizozemské předsednictví a v březnu zorganizujeme veliký seminář právě o právním státu v Evropské unii a budeme hovořit také o e, právním státu e, mimo EU. E, takže i naše státy, členské státy EU se musí zabývat otázkou právního státu. A Budeme o tom hovořit v květnu na Radě pro všeobecné záležitosti. Ohledně Polska v tuto chvíli mohu říci, že nedávný vývoj týkající se ústavního eh, soudu a právního státu vzbuzují určité dotazy. Víte, že eh, komise eh, obeslala Polsko ohledně článku 2 a této situace. Byl jsem také v kontaktu s, s panem Jakonem, který je aktivní v tomto směru a je e, důležité to, že celý tento postup byl zahájen. A komise samozřejmě je strážkyní smluv, takže tu má svou zodpovědnost, ale rada nepochybně podporuje tuto diskuzi o právním státu. Musíme postupovat s plným respektem jednotlivých stran, a abychom se podívali na ty otázky, které je zapotřebí probrat, abychom se podívali eh, tak, aby ten eh, dialog byl seriózní. Co se týče právního státu a eh, migrace, i to bude součástí našich diskuzí a budeme se na to zaměřovat i v tom zorganizovaném semináři. Vy i někteří z vašich kolegů se ptají, jak vypadá situace s migrací Ehm, samozřejmě, že pro nás je to jednou z nejzásadnějších otázek, je to nejvyšší na našem řeční, ehm, eh, žebříčku priorit. Máme tu eh, několik rozhodnutí, například akční plán pro Turecko, eh, pak máme revizi Dublinu, máme to rozhodnutí z Malty, relokace v rámci EU a pohraniční stráž. Takže mm, Evropská rada podle mého v tomto vykonala obrovské úsilí už v prosinci. A když se podíváme na eh, tato opatření celkově, tak eh, dávají smysl a mm, navzájem poskytují eh, podmínku fungování těch ostatních opatření. Musíme se podívat na situaci například v Jordánsku, v Libanonu, v Africe, eh, spolupracujeme s Tureckem a naše vysoká představitelka se zabývá také tím, co lze učinit v Sýrii. To všechno je důležité. A jako obvykle důležité je zaměřit se na detail, jak to konkrétně má vypadat. Je zapotřebí, aby se spolupracovali všechny evropské instituce. Co se týče návrhu o pohraniční stráži, myslím, že to je důležité a budeme se snažit eh, dostat dál, abychom měli efektivně chráněné vnější hranice a budeme o tom diskutovat tady dále, jak na radě, tak samozřejmě i s vámi. Co se týče Schengenu a Dublinu, myslím, že spolu úzce souvisejí tato dvě témata. Nizozemské předsednictví chce zajistit, abychom neměli nekonečnou řadu eh, samitů k tomuto tématu, ale i v pondělí se, myslím, o tom bude hovořit, takže každý měsíc eh, na zasedání Eh, ministrů eh, vnitra a spravnosti se tím budeme zabývat. Víme, že ta čísla jsou stále vysoká, eh, přítok uprchlíků pokračuje a je zapotřebí dosáhnout vyváženosti mezi jednotlivými faktory. E, například e, naše spolupráce s Tureckem vyžaduje od nás celou řadu různých činností v legislativní oblasti, e, v oblasti reform, v otevřenosti a také ve, v důvěře mezi jednotlivými členskými státy. A do tohoto všeho chceme investovat. A nyní se dostávám k dalšímu tématu a to je vyjednávání s Spojeným královstvím. Poprvé minulý rok vedla rada eh, skutečnou diskuzi na vysoké úrovni o tomto významném tématu, které lze vyřešit a je obtížné. My všichni jsme přesvědčeni, že je nejlepší eh, pro všechny zúčastněné, aby Velká Británie zůstala v EU. A v únoru uvidíme, jak dopadne další zasedání. Já vám samozřejmě nemohu poskytnout teď žádné záruky. Co mohu říci je, že budeme spolupracovat s předsedou uh, Tuskem abychom se dostali dál a dosáhli pokroku. Další rozhodnutí bude na eh, britských občanech, zda si budou přát setrvat v EU či nikoli. Myslím, že znáte eh, jednotlivé materiály a co se tedy týče legislativních aspektů, pokud k tomu dojde, eh, tak tyto legislativní aspekty budou předneseny Evropskému parlamentu. A vy jste hovořil také o e, volebním e, zákonu. To je věc, se zabývá Evropský parlament, naše země a také e, řada. Text Evropského parlamentu o reformě volebního zákona v EU, myslím, že je Eh, inspirován eh, skutečnou ambicí, aby evropské volby probíhaly v zájmu eh, evropských občanů. Jak jsme viděli, tak účast na evropských volbách je alespoň v některých zemích dosti nízká. Přečetli jsme si vaše návrhy. Myslím, že 11. listopadu jste přijali tuto zprávu o reformě volebního zákona. Já jsem se podíval na všechny ty jednotlivé prvky. Je to rozsáhlý návrh od eh, povinného Prahu, což je samozřejmě mým prvkem, ale pak tu jsou ještě další prvky, jako například lhůta pro eh, vedoucí kandidáty nebo hlavní kandidáty Evropských politických stran, potom je to internetové hlasování a lhůty a tak dále. Takže to samozřejmě vyžaduje eh, ze strany vnitrostátní legislativy celou řadu ratifikací ratifikaci členských států, kde jsou různé názory, samozřejmě v různých parlamentech a v různých eh, státech eh, jsou rozmanité eh, názory, což radě jako takové neposkytuje nějak velký prostor k manévrování. 29. ledna se budeme tímto zabývat na radě, zabývají se tím odborníci nyní a budeme vás informovat o e, dalším e, pokroku a vývoji. Je důležité, aby zde k pokroku došlo, protože mm, je tu celá řada politických stran a mnoho parlamentů také. Na to mají velice zásadní e, názory. I v jednotlivých členských státech tu jsou různé názory na celou věc, takže zapotřebí to probrat. Ohledně rejstříku transparentnosti předseda Juncker, jak víte, eh, si mm, přeje tento povinný rejstřík začlenit do svých priorit a my jako předsednictví se tomu budeme také věnovat. Pokud komise přijde eh, s novým návrhem v těchto šesti měsících, tak samozřejmě začneme o tom vyjednávat, abychom dosáhli dalšího pokroku. Protože pro nás všechny je velice důležité, aby se transparentnost byla a abychom pokročili vpřed. Ohledně práva eh, vyšetřování ze strany Evropského eh, parlamentu, to je obrovský úkol. Já, jak víte, pocházím Eh, ze eh, země, ve které pocit viny začíná už tím, že na tom člověk začne pracovat. Ale pokud tedy máme být eh, seriózní, tak samozřejmě pro Evropský parlament je důležité mít pravomoc vést vyšetřování. A já to před vámi nechci skrývat, vy to víte lépe než já, že to je velice složitá otázka, protože se týká celé řady různých aspektů a je pravda, že na radě je toto problematickou otázkou, to už jsou zne, eh, sankce, důvěrnost, eh, eh, zaměstnanci veřejné zprávy v členských státech a tak dále. My chceme zohlednit některé z těchto stránek na radě, chceme na tom diskutovat chceme o tom diskutovat, vést seriózní eh, vyjednávání. Teď si myslím, že je důležité a těšíme se na to, abychom eh, se dozvěděli od parlamentu, jak chce parlament reagovat tedy na eh, potíže, se kterými se potýká rada, abychom měli tedy mm, technické zasedání se, se spravodem z parlamentu a s komisí. To to je pro nás eh, teď eh, to, o čem mohu hovořit a co je eh, důležité. Musíme tedy v tuto chvíli toto provést a následně budeme postupovat dál. To si myslím, že už bylo všechno, paní předsedkyně Richard Corbett. Já vám také chci poděkovat. Eh, za ten panoramatický pohled a za úmysly, které jste vyslovil ohledně eh, vašeho předsednictví. Chceme eh, s vámi na tom spolupracovat, ale jak jste říkal, potíže nastávají, když se zabýváme detaily, konkrétními věcmi. Nyní bych chtěl hovořit o něčem jiném. Váš národní parlament patří k těm, které podporují myšlenku že by národní parlamenty měly mít zelenou kartu, nikoli červenou, v tom, aby mohly navrhovat myšlenky pro eh, legislativu Evropské komisi. A u nás sněmovna lordů eh, má pro evropskou většinu a eh, navrhuje a chce, aby zde bylo něco lepšího, konstruktivnějšího, než co navrhuje britská vláda jako červenou kartu. Takže jak víte, na základě smluv, které máme, eh, téměř ve všech oblastech má právo iniciativy komise. Ale nemá monopol na myšlení. Rada může požádat komisi, aby eh, přednesla legislativu, eh, parlament také a iniciativa občanů také o toto může požádat, pokud získá patřičný počet podpisů. Může tady být ještě čtvrtá možnost, tedy Eh, ještě čtvrtý subjekt, který by mohl požádat komisi, aby vytvořila návrh legislativy. A to třetina národních parlamentů, které by tedy přišly s touto zelenou kartou. Eh, přemýšleli jste o tom, eh, diskutovalo se toto na radě, Vím, že pravděpodobně by o tom nejdříve ze všeho měla diskutovat komise a přijmout nějaké stanovisko, ale zajímalo by mě, co si o tom myslíte. A pokud si mohu dovolit drobnou provokaci, dalo by se říci, že tento požadavek také reflektuje nedostatek ehm, národních parlamentů vůči eh, radě, protože eh, ať už je ta karta pojmenovaná jakkoliv e, červená, modrá, zelená, oranžová, tak by měli mít také e, parlamentu tuto příležitost, aby dosáhli toho, že jejich ministři budou respektovat názory parlamentu. Diskutovalo se to. Karol Tenemans, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. E, víte, víte pane ministře Kundrsi, já jsem tady jako člen ENF eh, e eh, eh, spolupracuji s Chetem Wildersem a rád bych řekl, asi víte, že jsme tady taková opozice, čili mm, abyste nevěděl, že celý Evropský parlament se nemyslel, že celý parlament má takovou federální logiku a vždycky si myslí, že společné řešení je vždycky lepší. Naopak. Mm, my si myslíme, eh, že eh, eh, řešením není, religios, není náboženství a nacionalismus, ale často to, ta přátelská spolupráce, jak říká kolega Jo Leinen, ale máme tady jiné prostě teze často tedy spochybňujeme to společné řešení, řešení na úrovni společenství a to tady neustále vlastně děláme. Zatím tady vidíme velice federalistické eh, tendence a proto eh, prosím, se eh, nedívejte vždycky jenom na ten entuziasmus, kterým se tady verbuje pro Evropskou v Unii a další integraci, zejména na AVKu, kde se hovořilo o Lisabonu, o spoustě dalších integračních projektů na to, co chce Verhofstadt změnit ve smlouvách. Prostě nezaměřujte se jenom na tu náladu tady. Vy říkáte, že v Evropě hledá eh, spousta lidí řešení. Eh, docela dobře víte z nizozemské eh, zkušenosti, že to nelze konstatovat všeobecně. Čili mám spíš takovou retorickou otázku. Budete k tomuto v nadcházejících šesti měsících také přihlížet? Děkuji, Harold Michael Lewis. Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Kunder. Děkuji mnohokrát. Vítám vás, eh, pane Kundersi. Fakt je, že my si moc přejeme, abyste byli úspěšní v tomto semestru. Rok 2015 eh, totiž určitě eh, se nezapíše do historie jako období, kdy rada nejlépe přispěla pro EU. Takže vy jste konkrétně hovořil o tom, že je potřeba dosáhnout pokroku v oblasti transparentnosti a tak dále. E, my máme opravdu řadu problémů v Evropě a to, co vy jste se rozhodli řešit, mm, jsou věci důležité. Je to důležité z pohledu krátkodobé i dlouhodobé legitimity evropských institucí pro občany. Vy jste také hovořil o těch, eh, to zdokonalení tvorby právních předpisů a tak dále, to by určitě mm, přineslo pozitiva, pokud se by vám to podařilo tedy opravdu zlepšit. Samozřejmě všechno to, co děláme, musí být konsistentní. V roce 2015 Rada rozhodovala o obrovsky důležitých tématech, jako jsou hranice, migrace, eh, nejrůznější hospodářské otázky a tak dále. A opravdu to, co se dělo v roce 2015, bylo velmi nekonsistentní. Takže oproti, nebo či na rozdíl od roku 2015, chceme, aby rok 2016 tu konsistentnost zlepšil. A co si myslíte, o tom, že teď je krize mezi Saudskou arabií a Iránem. To nepochybně má velký vliv na diplomatické vztahy v rámci všech ehm, tedy dosie, které se týkají terorismu a podobně. Tak ehm, myslíte si, že tuhle situaci můžeme v krátkodobém výhledu neutralizovat? Děkuji. Ehm, já ještě přidám svou vlastní připomínku na závěr. Vy jste zmínil tu meziinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů. My v parlamentu se tím také zabýváme a zatím jsme ještě tedy nedošli ke konečnému schválení ze strany plená, tedy plenárním zasedáním. A ještě tady samozřejmě nás potom čeká eh, podepsání dohody s protěžky jako mi se naradí, ale potom nás samozřejmě také čeká samotná implementace a otázka používání nejrůznějších nástrojů pro implementaci. To pak může vést i třeba k různým změnám dokumentů, které řídí fungování této sněmovny a podobně. Určitě nás čeká ještě mnoho další spolupráce mezi třemi institucemi a my tedy doufáme, že až budete pracovat na té implementaci, takže samozřejmě eh, to povede k tomu, že se znovu sejde jak komise, rada, tak i parlament a společně eh, budeme pracovat na eh, této dohodě. Vy jste říkal, že není příliš atraktivní a to je třeba naše práce, abychom to udělali co nejatraktivnější i pro občany, co se tedy týče právě transparentnosti, efektivity a tak dále. To znamená, chceme dosáhnout eh, takového výsledku, který uvítají evropští občané. Tolik tedy naše eh, otázky, připomínky a já vám předávám znovu slovo. Thank you very much, eh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji jak za vaši otázku, tak za otázku dalších kolegů, co se týče vztahu mezi národními vládami, parlamenty a evropským rozhodovacím procesem či stanovováním politik. Já si myslím, že národní parlamenty, zejména tedy, když se dívám na svou vlastní zemi, tak eh, tam eh, existuje celá mašinérie pro eh, vyvíjení kontroly nad vlastní vládou v její pozici v rámci EU. Samozřejmě nad rámec parlamentu máme celou řadu občanských iniciativ i referent, které umožní občanům ovlivňovat věci, které se dějí ne vždycky eh, tohleto všechno je úspěšné. Eh, já nevím, nakolik národní parlamenty chtějí mít aktivnější roli v evropském zákonodárném procesu. My tedy to vidíme tak, že Evropská unie vyvinula způsob jakési sui generis organizace, nad, ní, nad níž měla svrchovanost a národní parlamenty nyní v tom hledají svou roli to možná není vyjádření nedostatku důvěry národních parlamentů. Já si myslím, že oni také mají zájem na tom, aby s vámi vstupovali v diskusi, aby diskutovali s Evropskou komisí, přeskoumávali to, co dělají z vlastní vlády, když jedou do Bruselu. Takže na tom určitě zájem. K těm zeleným kartám zavedení možná žluté, ale určitě zelené karty, to by znamenalo změnu protokolu smluv. A zavedlo by to zejména tedy ten formální postup zelené smlouvy, to je možné pouze změnou smluv. A změna smluv, smluv eh, musí proběhnout tedy v souladu se stávajícími smlouvami. Komise udělala hodně pro to, aby se zlepšily kontakty mezi komisí a národními parlamenty. Zdůrazněme význam těchto eh, kontaktů. Eh, došlo k návštěvám do národních parlamentů ze strany komise asi 200krát a my zdůrazňujeme význam tedy těchto vztahů i eh, právě v souvislosti s tím postupem zelené karty. Vy jste někdy říkali, že tady v rámci diskuse, že vždycky problémy jsou ty konkrétní detaily, ale tady samozřejmě eh, je otázka těch demokratických vývojů, jak se tyhle ty věci demokraticky vyvíjí. A v tom kontextu je důležité, že národní parlamenty musí také převezmout iniciativu, tak jak to dělají třeba eh, ve vaší zemi, v mé zemi, v jiných zemích. Diskuse už začaly na Kosaku 30. Eh, října v Lucemburku Eh, tam v podstatě šlo o to, aby eh, vyzvali ke změně. Eh, Rada podporuje zapojení národních parlamentů do procesu evropského zákonodárství, proto se tam odkazuje na roli národních, národních parlamentů v rámci meziinstitucionální dohody o lepší regulaci, tak abychom tedy zapojili národní parlamenty. To si myslím, že právě zvyšuje demokratickou legitimitu Evropské unie a ještě uvidíme, nakolik to bude eh, prvkem ve vyjednáváních, eh, která probíhají i se eh, Spojeným královstvím. Tolik bych k tomu řekl v tuto chvíli tedy. Národní parlamenty jsou sami aktéři, kteří by měli převezmout určitou míru iniciativy. K otázce se opozice. Já tedy zastupuji národní e, vládu, ale samozřejmě je velmi důležité demokraticky si vyslechnout všechny e, názory. A nyní probíhá velmi intenzivní debata o Evropě. V nejrůznějších e, našich zemích. Máme tam e, euroskeptické proudy, federalistické proudy a tak dále. Vy, vy velmi dobře jestli jste si vědomi toho, jak to třeba vypadá ve vašich zemích. E, my to bereme velmi vážně na radě, ale z našeho úhlu pohledu, když se podíváme na ty největší výzvy, kterým Evropa čelí, ať už na to pohlížíte jakkoliv, když si vezmeme otázku třeba azylu a migrace, nebo terorismu, potřebujeme mít efektivní evropskou spolupráci, abychom se s těmito hrozbami vypořádali. Potom samozřejmě máme otázku národní svrchovanosti a v našem návrhu, nebo vlastně tedy komise předloží návrh a my eh, k němu potom eh, budeme mít eh, debatu i na Evropské radě. Co se týče Sýrie, Iránu a Saudské Arábie. Možná to teď trošku je mimo kontext, ale řeknu, že tedy ty popravy v Saudské Arábii eh, vysoká představitelka a také já jako představitel předsednictví eh, tam eh, považujeme tedy ne pouze za porušení lidských práv, ale samozřejmě to, eh, to vedlo také k eh, zhoršení vztahu s Iránem, což je země mimochodem, která má taky eh, trest smrti. Vůbec tyhle ty vztahy potom ovlivňují ty zástupné války, mimochodem také tu v Syrii, ale samozřejmě diplomatické snahy všech nás v Evropě prostřednictvím tedy vysoké představitelky Eh, ale já třeba ku příkladu jsem taky aktivní v téhle oblasti, je potřeba eh, jaksi eh, deeskalovat tuhle věc, to znamená odebrat tu výbušnost. Ehm, já samozřejmě chápu, že zasedání pana Mistory, to je speciální envoj v Syrii, pro Syrii. A tady je samozřejmě o to mít jasný harmonogram pro vyjednávání v Ženevě, a New Yorku o Syrii eh, v 25. ledna. Obě strany ještě eh, budou asi se účastnit, ono je to asi paradoxní, protože ten fakt, že máme ta vyjednávání, může na pomoci, doufám, eh, já zase nejsem úplně naivní v této oblasti, ale může na pomoci vyřešení této situace. Ehm, v Syrii ehm, vidíme prostě každý den úplně eh, eh, příšerné věci, humanitární tragédie a tak dále, takže doufám, že eh, to budeme moci řešit. Ještě si myslím, že musíme pracovat velmi otevřeně, v otevřeném duchu na rychlé implementaci té IIA, to znamená meziinstitucionální dohody, tak aby to ehm, začalo platit už v druhé polovině funkčního období komise. To je práce pro nás, pro všechny, jak na radě, tak na, v parlamentu. Eh, budeme tedy s vámi mm, spolupracovat na jednotlivých ustanoveních eh, IIA, eh, zejména tedy co se týče tedy mm, v duchu transparentnosti. Budeme zlepšovat zejména vysledovatelnost toho zákonodárného procesu, využívání databáze, dohody ohledně trialogu, významné vzájemné výměny informací. A já v tomto kontextu také pozitivně pohlížím na naši spolupráci. Také samozřejmě gratulujeme lucemburskému předsednictví, že úspěšně dokončilo tuto sociální dohodu o zdokonalení tvorby právních předstupů. Já doufám, že to e, finalizujeme v našem, během našeho předsednictví. Já doufám, že to můžeme opravdu stihnout, jak nejrychleji to bude možné. A potom nás čeká implementace, která je obrovsky důležitá. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane ministře. Já si myslím, že nyní už můžeme uzavřít naše setkání s předsednictvím. Ehm, věříme, že pokud ne, ne, nedojde na něco naprosto ne, na, naléhavého a nesejdeme se do konce vašeho předsednictví, potom určitě přijdete mezi nás a e, dáte nám vědět, jak jste byli úspěšní. E, vážení kolegové, zasedání nekončí, prosím, zůstaňte ještě v sále. Uh, dear colleagues, there is a request. Kolegové, je tu jedna žádost. Eh, já bych chtěla využít skutečně každou minutu času, který máme k dispozici. Máme tu žádost, teď to musím najít, pana Ujezdovského, který je autorem stanoviska k výroční zprávy 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě. Um, má eh, poměrně, poměrně časový pres, protože přijel eh, a myslím, že by takováto změna v pořadu jednání nemohla mm, působit eh, problémy ohledně mm, rozdílnosti názorů. A myslím, že bychom to zvládli teď, takže kdybyste dovolili, věnovali bychom teď čtvrt hodiny panu Ujazdovskému, aby mohli prezentovat své stanovisko. Je voudrais parler en, en, en polonais. Řeknu to polsky. Eh, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové, tohle je stanovisko, které eh, eh, doplňuje stanovisko výboru Jury, který je řídícím výborem v této věci. Zároveň se zde vyjadřuje určitá kontinuace, tedy návaznost asi si pamatujete na eh, stanovisko eh, z roku 2013, kde uplatňování zásady eh, subsidiarity a proporcionality jsme tedy hodnotili v roce 2013 a přijeli jsme ji před několika měsíci. V tomto stanovisku se snažím klást důraz na uplatňování zásady subsidiarity a proporcionality národními parlamenty. Na jednu stranu eh, se zde reaguje na eh, snižující se počet eh, podložených stanovisek z strany národních parlamentů, ale potom tady máme také velké dopo- výrazné doporučení, do- navrhuji výměnu informací ze strany Evropské komise, tak aby ten dialog eh, mezi komisí a národními parlamenty byl co nejintenzivnější. Navrhujeme eh, to, co jsme už eh, měli v předchozím stanovisku, a sice elastický přístup k tomu osmitýdennímu termínu, který zavazuje národní parlamenty Každopádně to je také eh, myšlenka, eh, kterou jsme vyjádřili eh, v předchozím stanovisku a dnes ji opakoval pan Corben, Corbett, říká řečník. A sice zvážení myšlenky zelené karty, co by prostředku pro aktivizace národních parlamentů v oblasti evropské legislativy a také pro vyvozování, eh, vyvozování závěru. Prostě je to jako způsob, jak uplatňovat eh, zásadu subsidiarity. Jak říkám, naše stanovisko doplňuje eh, výsledek práce Jury a zaměřuje se na podporu národních parlamentů tak, aby jejich úloha v oblasti dodržování zásady subsidiarity při tvorbě evropské legislativy byla aktivnější. Děkuji vám. Já vám také děkuji. Nevím, jestli si k tomu chce vzít někdo slovo. Dělal věci, takže bych navrhla, abychom uh, vyhlásili lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů. Nedáváme vám moc času. Pan Ujazdovský uh, doporučil 21. do 6. to je 1. ledna takže ti, kteří budou chtít přispět k této otázce, na to budou mít týden. Čili je to celý týden, 6 večer, 21. ledna, tedy ještě jednou. Budeme potom hlasovat o tom stanovisku 14. Eh, 15. března, říká paní předsedající, na zasedání AFKO. A potom eh, to samozřejmě bude záviset na eh, prostor na plenárním zasedání. Omlouvám se. Je to tady takové zmatené. Pan Preda, který e, nemohl e, přijít a je sínovým zpravodajem EPP, tady nechal v písemné podobě e, eh, ve stanovisku, tak vám ho stručně přečtu. Pan Preda děkuje panu Ujazovskému za stanovisko. Myslí, že je důležité, aby AFKO eh, pozvedlo hlas k této otázce. Ovšem lituje, že ten text se neřík, netýká otázky subsidiarity a proporcionality nějak pozitivněji. Výroční zpráva za rok 2014 konstatuje, že princip subsidiarity a proporcionality se uplatňuje v Evropské unii a nebyla žádná žlutá karta, ale to neznamená, že by tady eh, byl menší eh, zájem o subsidiaritu. Ten princip nebyl porušen. Nový balíček pro lepší regulaci je dalším krokem směrem k tomuto principu. Dále chce skonstatovat, že my, členové Evropského parlamentu, bychom eh, k tomu měli přistupovat pozitivně, povzbuzovat dialog s národními parlamenty, zejména v kontextu debaty o Brexitu pokud národní parlamenty se nebudou cítit dostatečně zapojeny, tak bychom měli eh, pouvažovat o instrumentech, které mají k dispozici a které jsou součástí legislativního procesu. Eh, zasedání meziparlamentních výborů jsou dobrým nástrojem, měli bychom je co nejlépe využít a národní parlamenty by svoji eh, roli chápat jako šířej, než, jako, jenom, než že ji kontrolují a blokují evropskou legislativu. Potom je třeba vytvořit nový mechanismus, není třeba tvořit eh, nový mechanismus, protože má všechny nezbytné nástroje k uplatňování subsidiarity a proporcionality podle smluv a musíme se snažit neohrozit eh, pravomoci institucí, zejména výlučné právo komise předkládat legislativní návrhy. Čili tak se staví eh, pan Predak k tomuto stanovisku za EPP. Takže teď už můžu uzavřít. Lhuta poslanecí návrhy je tedy 21. ledna 6 večer a tímto děkuji panu Ujastovskému za to, že nám to tady předložil a doufejme, že to dokončíme včas to stanovisko. Teď můžu říci, že odročujeme dopolední zasedání a sejdeme se ve tři odpoledne. Děkuji. Prosím,